května eh, prověřil mandát paní Líve Gíring a eh, navrhnul, aby to od 4. května vstoupilo v platnost. Máte proti tomu nějaké námitky? Nemáte? Dobře, tím je mandát platný, potvrzujeme jeho